plénu, že mají námitky a rovněž v zápisu tohoto zasedání bude zveřejněno. Ve středu, eh, dámy a pánové, v souladu s eh, řádem parlamentním eh, podepíšu pět právních aktů, aktů v souladu s příslušnými pravidly. Názvy těchto právních aktů budou zveřejněny v zápise tohoto jednání. Kolegové, kolegyně, minulý pátek eh, jsme slavili Mezinárodní den žen. Rovnost mužů a žen patří k základům